modré karty a postupu ke HDI, že o ně můžete požádat buď klasickým způsobem nebo elektronicky. Informace o novém elektronickém způsobu získáte u vchodu do našeho sále, sálu a mm, nyní e, již došlo k výměně komisařů a proto mohu předat e, slovo, prosím. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem velmi rád, že mám příležitost pohovořit eh, na téma blízkovýchodního mírového procesu. Je toto otázka velmi klíčová a strategické důležitosti. Příliš dlouho jsme již svědky konfliktu, který Eh, působí generacím eh, palestinců i Izraelců eh, utrpení. Ta situace je stále horší, dochází k násilí, násilí, terorismu Eh, rozšiřování eh, osad a eh, důsledky celého tohoto, této probíhající okupace zničily naději na obou stranách. Na mezinárodní úrovni po celou dobu mm, let tady bylo málo angažovanosti a snahy o vyřešení tento, tohoto konfliktu a jak mi bylo nedávno naznačeno, žádný mirový proces tady eh, neprobíhá eh, my jsme byli možná jediní, kteří hlasitě vy, eh, vyjadřovali podporu vyjednávání na základě mezinárodních parametrů a v souladu s mezinárodními zákony. Eh, řešení dvou států, eh, které jsme, jsme vyjádřili, tedy v roce 2014 eh, v závěrech rady, při zohlednění bezpe, eh, bezpečnostních potřeb palestinců a eh, zajištění státu, vyřešení eh, stavu po okupaci od roku 1967. Naše evropská vize tohoto řešení je pragmatická, ale také zásadová. Odráží naše širší napojení a širší propojení s mezinárodním řádem, který který je založen na pravidlech. My jsme také aktivní eh, v terénu, prakticky žádný jiný mezinárodní eh, hráč tam nebyl takto zapojen při budování nebo možnosti budování palestinského státu eh, máme otevřené portfolio nabídky pomoci palestincům ve výši 600 600 eh, mili, eh, milionů, což je asi půl milionu denně, ale kam nás to vše toto eh, dovedlo. Jsem přesvědčen, že stále ještě se ta situace dá řešit, pokud budou obě strany připraveny navázat, pokračovat v smysluplných jednáních a je důležité, aby taková jednání byla podpořena mezinárodně. Předložení konkrétního návrhu ze strany OSN by mohlo být užitečné jako určitý katalyzátor hlubší reflexe a jako možnost e, e, restartovat, znovu zahájit politický proces, který byl již dlouho zcela zmražen. Ale, jak jsem řekl, návrh, který před dvěma týdny byl předložen, který eh, zcela spochybňuje mezinárodní dohodnuté parametry a eh, který je iniciativou, která nemůže obě strany zúčastněné dostat k jednacímu stolu. 25 z 27 eh, zemí podporuje tuto, tento eh, eh, pohled. Dvě země byly eh, proti. Není to tedy jednomyslné rozhodnutí rady. Nemohu ho tedy tak jako takové prezentovat, ale je to pouze vyjádření vysokého představitele. Minulý týden <clears throat> jsem se účastnil jednání ve Washingtonu, zejména s představiteli zahraniční politiky Mm, a, a dalšími vysokými představiteli americké vlády. A já jsem předložil tuto, toto stanovisko našim partnerům. Musíme se ptát, zda tento americký plán je základem pro budoucí pokrok. Musíme se do, je třeba vědět, zda tento návrh je skutečně otevřený možným jednáním. Zda je to východisko anebo naopak ukončení naše stanovisko za EU je e, jasné. Jsme připraveni pracovat v rámci mezinárodního společenství směrem k oživení e, politického procesu a to v souladu s, mezinárodním, my, e, s mezinárodním právem a zachování práv pro obě strany. Děkuji za pozornost a těším se na zajímavou diskusi s vámi, která, jak předpokládám, bude nyní následovat. Děkuji mnohokrát panu komisaři Borel Fontele a nyní kolegyně Asima Kopulu. Děkuji za slovo. Pane Borele, vy jste uvedl, že eh, tento mírový plán USA se odchyluje od mezinárodních parametrů. Také jste mm, se ji velmi jasně vyjádřil, že část tohoto plánu, pokud bude implementována, nemůže projít bez dalších výzev a to vedlo k reakci našich izraelských eh, eh, přátel, protože to vnímají jako eh, vyhrožování a vedlo to k tomu, že tento proces by mohl být minimalizován. Palestinci odmítli Trumpův plán a je nepřiměřené, že bychom měli očekávat, že jedna či druhá strana by vítala tento návrh s nějakým velkým nadšením, ale chtěla Eh, eh, bych se dívat na tu situaci jako na eh, sklenici, která je napůl plná, ne napůl prázdná. Možná by ten plán by mohl být základem k znovu zahájení rozhovorů eh, s tím, že bude potřeba učinit ústupky na obou stranách. Eh, tady byste se mohl, pane Boreli, dobře předvést. Evropa by možná mohla hrát prominentnější a aktivnější úlohu jako eh, zprostředkovatel trvalého míru tím, že by přispěla k otevření smysluplných eh, vyjednávání v dobré víře. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Asimakopolu a nyní má slovo kolegyně Piry. Eh, děkuji, kolegové, pane pře, eh, předsedo. Nevíme, co jiného je pan prezident Trump než jednostranný eh, v rozporu se zákonem a provokativní. Ale určitě tady nejde o upřímnou snahu řešit izraelsko-palestinský konflikt. Vyjednávání mezi eh, Izraelem a Palestinou skončily v roce 2014 a musí, nadal, musí pokračovat co nejdříve, ale k tomu takový plán nepovede. Tento plán přehlíží mezinárodní pravidla, normalizace legalizuje nelegální osady a otvírá cestu zcela nelegitimní eh, anexi eh, Jordánského údolí a části západního břehu. A takové eh, aktivity určitě budou mít výrazný dopad, pokud k ním dojde na vztahy s Palestinou. Pojedou, tak, povedou také k dalšímu utrpení palestinského lidu kvůli anexi, omezení vodních zdrojů a nebo ztrátě kontroly nad vlastním vlastními hranicemi. Toto je cynický eh, plán pravicových vůdců, kteří hledají podporu před volbami. Je to eh, facka Izraelcům i palestincům, kteří opravdu chtějí nalézt eh, ře- řešení. Proto využi- vás vyzývám, pane místo předsedo, abyste hledal takové řešení, které by přivedlo obě oba národy k jednacímu stolu a aby byl byl tak, aby byl znovu nastartován mírový proces. Děkuji paní kolegyně Piny a na minutu a půl paní kolegyně Botmans. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane vysoký představiteli, milí kolegové, v posledních týdnech jsme opět trom v konfrontováni s Trumpovým takzvaným řešením pro Palestinu a Izrael s výhody dámy pro Izrael a takovými dropty pro Palestinu. I Trumpův plán v podstatě není nic jiného než e, řešení v podobě jednoho státu v podobě nebo pod pláštíkem řešení v podobě dvou států. Vztahy mezi Palestinem a Izraelem se od té doby ještě zhoršily, od té doby, co Trump předložil tento plán a proto je důležité, aby Evropská unie a pan Borel hráli důležitější roli. V posledních eh, letech se Evropská unie spíše klonila na stranu Izraele a nyní je, myslím, na vás, abyste udržel důvěryhodnost Evropy, kterou ještě máme a využil ji, využil důvěryhodnost Evropy pro to, abyste eh, jednali jakožto nestránický partner v této situaci a zajistil, aby se s Palestinou opět vyjednávalo, nebo alespoň, aby byla znovu navázána nepřímá vyjednávání. Měli bychom jasně říci, že pro nás, pro Evropu, že my jakožto Evropa máme nastavenou červenou linii, třeba aby také podpořilo mezinárodní společenství. Bylo by vhodné zorganizovat mezinárodní konferenci na nejvyšší úrovni, které byste předsedal vy, pane Borelli, a máte pro na to pro naše veškerou podporu. Děkuji nyní paní kolegyně Bonfrisko na minutu a půl. Mikrofon, prosím. Ecco, grazie Presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane vysoký představiteli, vážené kolegyně a vážení kolegové, tato rozprava je, myslím, velice citlivá. Jako Evropská unie máme povinnost jasně ukázat, jaký je náš postoj, zejména Belgie, Isko, Island a Německo. Podporují Francii v Radě bezpečnosti OSN, pak je tady Brexit, který je krátce za námi. A proto musíme jako Unie mít aktivní zahraniční politiku, která musí myslet směrem vpřed. V geopolitice 21. století tady nejde již pouze o evropskou bezpečnost, o migraci, energii a změnu klimatu a 5G. Jde také o evropské investice do těchto zemí. Lisabonská smlouva požaduje aby Evropská unie podporovala bezpečnost a mír na světě. Co se týče Blízkého východu, tady vás vyzývám, aby se si uvědomili, že se tam jedná zejména o tři elementy. Máme tady specifickou hrozbu pro izraelský stát a stále sílí, to není akceptovatelné. Izrael je židovský stát a my, Evropané, s našimi kořeny, my jsme také židé a na to nesmíte nikdy zapomínat, pane vysoký představiteli. Musíte jasně ukázat, na které straně Evropa stojí. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní kolegyně Bonfrisko a nyní na minutu má slovo kolega Bitykofer. Colleagues, Pane předsedo, kolegové, celá řada obětí konfliktu Izrael-Palestina, mm, eh, tyto oběti volají po mírovém plánu a takový mírový plán musí obsahovat i velmi bolestivé ústupky a to ústupky z obou stran. Musí obsahovat bezpečnost zajištěnou pro stát Izrael, ale také života schopný suverénní stát pro palestince, kteří žijí vedle Izraelců toto není plán, který nám eh, Trump prezentuje. Není to nový začátek, je to, eh, je to, eh, mrtva, je to slepá ulička. Nepovede k míru, jenom prodlužuje konflikt a není to ani východisko k dalším jednáním. Je to diktát. Pokud se hovoří o mírovém plánu, tak tím vlastně myslí tlačí na anexi a řešení dvou států je jiné než jeden stát a jeden kanton. Děkuji panu Bitykoferovi a nyní na minutu kolega Weimers. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, pane Boreli, vy, vy vyzýváte na obou stranách k znovu zahájení mírových eh, rozhovorů a zabránění jakýchkoliv aktivit, které by vedly k tenzím. Toto je plán, který přijímají Izraelci, ale odmítají Palestinci. Dobře, ale Palestinci se nejsou ani připraveni si sednout k jednacímu stolu, dávají přednost násilí. Minulý eh, eh, měsíc eh, odmítly neziskovky v Palestině pomoc pomoc EU. E tyto neziskové organizace ze 70% financované EU vlastně se zcela blafují. Je potřeba, abychom jim ukázali, že to myslíme vážně, že chceme se dlouhodobě angažovat a říkejme ne eh, tomu, abychom tedy řekněme jasné nefinancování eh, palestinských teroristů přes neziskové organizace. Děkuji, nyní na minutu kolega Pineda. Mikrofon. Eh, Tandem Trum Netanyahu je nebývalou ukázkou cynismu, eh, protože prohlásili, že dospěli k velké dohodě, k dohodě století. Není vůbec legitimní hovořit o dohodě, protože jedna z dotyčných stran vůbec nebyla zapojena a to je palestinský lid. Je, není to rozhodně Eh, legální. Je to parodie, která porušuje mezinárodní právo a usnesení OSN. A není-li tato dohoda ani legitimní, ani legální, nemůže se nazývat velkou dohodou století, ale spíše velkým podfukem století, eh, protože je to velikou ostudou. Pan Borel nedávno vydal prohlášení, které mi zdá být vynikající a za tomu zde chci poděkovat. Ale myslím si, že eh, pane eh, Borelli nastal okamžik přejít od slov k činům. Je nezbytné, aby v takovém okamžiku jako teď Evropská unie skoncovala s dohodou asociace s Izraelem. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a nyní na minutu kolega Mandl. Kolegové, pane předsedo, pane komisaři, eh, jedna, každý jedna čtvrtina eh, světa eh, vždy bude eh, stát proti návrhu, který je předkládán na stůl s cílem zajištění perspektivy dvou či řešení dvou států. Evropská unie žádným velkým konkrétním návrhem ne nepřispěla proto bychom měli konstruktivně plavo, pracovat s tím americkým e, návrhem. Evropa nabízí rozvojovou pomoc, ale nic konkrétního nenavrhuje při, pro, e, pro eh, mírová jednání. Buďme konstruktivní. Pokud někdo reaguje násilím na e, návrhy řešení, to není konstruktivní a takové reakce násilné byly v minulosti takové až, a e, e, byly nežádoucí a prosím postupujte konstruktivně a to při zachování e, západních hodnot. Děkuji kolegovi Mandlovi a nyní na minutu kolega Mixer. Mr. Speaker, it's hard to regard the most recent USP. Tento poslední mírový plán se nezdá kredibilní, protože ne, se ne, neslučuje se základními parametry ani s eh, mezinárodním právem a jenom jedna ze stran je s ním stotožněna. Ať už má, ať jsou jakékoliv domácí cíle v USA v, a v Izraeli, jakékoliv nevede toto k revitalizaci mírových eh, jednání. Eh, palestinci odmítli tento plán pro kvůli anexi e, těchto teritorií a to je kontraproduktivní a nepřispívá k řešení dvou států. EU se musí držet své základní, zásadní pozice, to znamená e, postupovat v souladu s mezinárodním právem a vyjednávat řešení e, dvou států, jejich zohlednit, jejich legitimní bezpečnostní obavy. Měli bych jít, EU eh, e musí mít kredibilní plán také, jak toho dosáhnout, což je velmi eh, klíčové, protože eh, Spojené státy tuto úlohu nechtějí hrát. Děkuji a nyní kolega Geta. Pan Trump se asi mílí se svým plánem, ale pane předsedo, Ono to nejde, tady nejde pouze o poměr sil, tady tak o mír, o mír, který musí zajistit budoucnost, která nebude pouhou koexistencí obou států. E, Izrael a v Palestině nebude trvalý mír, pokud nebude dodržena tato podmínka a e, my vlastně bychom my nadále říkáme Izraelcům a Palestincům, že Jeruzalémem by měla být sdílené hlavní pěsto těchto dvou národů, které mají být rovné. Mělo by to být důstojné, bezpečné a mělo by to být takové hlavní město, ve kterém se bude oběma národům velice dobře žít. Je třeba k tomu přistoupit realisticky, nedívat se na tu utopii spravedlnosti, která neustále eh, bohužel triumfuje. Děkuji kolegovi Getovi a nyní na minutu kolega Madison. Eh, eh, Nejdříve bych chtěl říci, že toto je velmi důležitá rozprava, protože poslední dva týdny se o tom v médii hodně hovoří, o tomto mírovém plánu USA pro Blízký východ. Evropská unie musí chápat eh, mezinárodní právo a tam je třeba respektovat obě strany, Izrael, Izrael i Palestínu. A z pohledu Palestíny je třeba si uvědomit, že tady není úplně jasné pochopení, co toho, co je mezinárodní právo, že není možné podporovat teroristické organizace působící proti Izraeli. Nemůžeme podporovat zneužívání dětí pro, eh, pro teroristické útoky na sousední zemi. V tomto případě je, eh, se Palestina dopouští porušování mezinárodního práva, což je třeba si uvědomit. A za druhé, mnoho kritiků se eh, ob. Trumpova do Spojených států a, t, a do tohoto mírového plánu, ale já jsem zatím o jiných plánech pro Blízký východ neslyšel. Děkuji kolegovi Madisonovi a na jednu minutu má slovo paní kolegyně Auken. Tady se hovoří o okupaci Palestiny. Povinnost a právo je říci, že ať už si Maďarsko myslí cokoliv, okupace, okupace a pokračuje. Není to jenom porušování usnesení OSN, ale Dochází tady přímo k anexaci. Doufejme, že budete reagovat činy a ne pouze slovy. V roce 2016 Rada bezpečnosti OSN schválila revoluci 2334, která odsuzuje eh, osídlení eh, Izraelská. A tady je třeba, abychom skutečně, aby se zastavilo další budování osídlení v těchto oblastech a je třeba, aby vysoký představitel eh, proti tomu rovněž vystoupil. Je třeba, aby se tady správně reprezentovali evropští občané. Děkuji, kolegyně Augen. Eh, modrou kartu nepovolím a dostáváme se k panu kolegovi Ruisenovi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jistě eh, můžeme smýšlet, jak chceme o tomto mírovém plánu, můžeme ho také kritizovat, ale myslím si, že bychom to dnes činit neměli, neboť to mm, mírového mu procesu neprospěje. Mírový plán je eh, sestaven z toho, co bylo předloženo na stůl a měl mi dostat dobrou, upřímnou šanci. Já mám pouze jedno přání vůči palestinské samozprávě. Prosím, nechraňte teroristy, uznejte stát Izrael a sedněte si s nimi k jednacímu stolu. Hovořte mezi sebou. Nechci Chci říci, že nesouhlasím s tím, co řekl pan vysoký představitel. Pomocí vašeho prohlášení 4. února jste pouze kritizoval Izrael, Ameriku a Palestinu. Já chápu, že nechcete vyjednávat, já bych to také nechtěl, ale pane předsedo, tohle je špatné poselství ve špatný okamžik. Vy jste s tím prohlášením přišel jménem Evropské unie a na radě jsou na to různé eh, názory a vy to nemůžete tedy za celou EU se k tomu vyjadřovat. Děkuji, děkuji kolegovi Rusenovi a nyní na jednu minutu Kolika? Kisiljurek. Pane předsedo, pokud jde o, mezinárodní právo, zdá se, že tento plán vůbec neuvažuje, neuvažu, ne, ne eh, konzultuje s palestinci a, po, a, eh, a upírá jim právo na Jeruzalém jako jejich hlavní město. Trumpův eh, plán je urážkou palestinských plán a vede k novému regionálnímu pořádku, který zcela ruší mezi mezinárodní uspořádání a může poškodit celý region a e, není vůbec přijatelný, připomíná kolonialistické řešení. E, Evropská unie musí stát pevně a podporovat e, řešení dvou států zhruba v hranicích z roku 67. Je potřeba, aby izraelské osady byly byly, byly tímto způsobem také vyřešeny. Děkuji kolegovi Kiziljurekovi a na jednu minutu nyní kole, paní kolegyně Inci. Děkuji, pane předsedo. Já se zdráhám nazvat Trumpův návrh mírovým plánem. Je to pouze návrh na plán, který má zajistit, aby Trump vyhrál v listopadu volby v USA a aby jeho přítel Netanyahu vyhrál volby v Izraeli. Ten plán je v rozporu s mezinárodním právem, dává zelenou anektování východního Jeruzaléma a omezuje nadále možnost řešení v podobě dvou států pro Izrael a Palestinu, kteří by měli být to existovat spolu vedle sebe v pokoji a v míru. Izrael a USA nedodržují mezinárodní právo, nyní jde o to, že nemůžeme pouze hovořit, musíme také bojovat za to, aby palestinský a izraelský národ dostali své vlastní státy tak, jak to požadují. Nyní je na čase, aby evropské země uznaly Palestinu v hranicích z roku 67. Švédsko již takto učinilo a já se vás ptám, jakým způsobem může komise něco udělat proto, aby bylo dodržováno a respektováno mezinárodní právo. Děkuji kolegyni Inčir a nyní na minutu kolega Fest. Ano, děkuji, pane předsedo. Když jsem chodil na základní školu, tak eh, na území východního Němečka, tedy bývalé NDR. E, tam všude stály nápisy pod sovětskou zprávou a e, ještě v těch východnějších oblastech stálo pod polskou zprávou. Takto jsme to viděli v poválečné době a my jsme měli pocit, že tyto e, oblasti někdy se dostanou zpět. Teprve Willy Blunt skoncoval s touto lží a obnovná žije Leše rozšiřuje, co se týče západního Jordánsk, břehu Jordánu a Gázy. Oni e, prohráli válku proti Izraeli a tím pádem i prohráli e, to, to území a musí s tím takto počítat. Řešení v podobě dvou států v hranici roku 67 je velká lež. OSN a velká lež EU. Trumpův mírový plán není ideální, ale navzdory tomu alespoň dostal pohyb do situace, která byla naprosto zablokovaná. Více než 50 let Gáza a západní břeh Jordánu jsou zónami konfliktními. A, mm, Myslíte si, že bude fungovat to řešení mírové s těmi dvěma státy v hranicích roku 67? Nebude. Děkuji panu Festovi a nyní kolega Saturi plán na Blízkém východě Trumpovy administrativy je krok směrem zpět, je to nebezpečné, je to popírání mezinárodního práva, není to dohoda, ale je to vlastně zhodnocení politiky e, fakt, kterou provádí Izrael těch hotových skutků. E, pane Borelli, eh, vy jste to správně odsoudil, ta eh, situace je závažná, vy se to zohlední, členské státy ale jsou, nejsou schopni tady mít jednomyslný náro, eh, ná, názor na to. Eh, je tedy třeba, abychom ale respektovali rozhodnutí OSN. Izrael vlastně tedy ničí finanční projekty nebo projekty, které byly financovány spojeně z Evropské unie. To byly obrovské částky. Prohlubovat politiku rozlišování mezi těmi eh, mezinárodními hranicemi, to je v podstatě kolonizace. Tady se zaváží jakožto instituce diskriminace a zejména by bylo asi vhodné dát opět na stůl a palestinci to chtějí, zavést mezinárodní konferenci, která by se věnovala míru na Blízkém východě. Děkuji kolegovi Saturimu a nyní paní kolegyně Fajon na jednu minutu. Spoštovani, Trumpov tako imenovani mirovni načrt za Bližnji vzhod. Aha, pardon takzvaný e, mírový plán na Blízkém východě prezidenta Trumpa je ranou do tváře. Je to ranou do tváře těm, kteří se snaží hledovat řešení, protože toto k míru nepovede. Je to pouze další krok na cestě k implementaci režimu apartheidu. Izrael už v tom ehm, pokračuje. Palestinci nezískají svůj svrchovaný stát. Trump zcela jasně si neuvědomuje, že nedojde k míru na Blízkém východě, dokud nebude vyřešen izraelsko-palestinský problém. Proto podporuji vaše úsilí eh, pro dodržování mezinárodního práva a hovořím tady proti anexaci západního břehu Jordánu. Měli bychom zakázat dovoz veškerých produktů z ilegálních osídlení a také přístup Izraele k fondům EU by měl být e, snížen či omezen. Děkuji vám. A teď má na minutu slovo paní kolegyně Huchta Sáry ty hranice z roku 90, 60, 67, 1967 nejsou realistické, protože situace v regionu se za posledních 50 let změnila. Američané slíbili, investovat 50 miliard eh, dolarů do mm, palestinského eh, státu, pokud bude tento plán implementován. Izrael se zavázal nestavět již další nelegální osady po následující čtyři roky a zároveň eh, by tento plán zajistil bezpečnost státu eh, Izrael. Evropská unie by měla podpořit tento plán. Tento plán by je možná poslední šancí dosáhnout trvalého míru po mnoha desetiletích násilí. Nastala doba, abychom skončili eh, s tímto eh, protahovaným a protrahovaným konfliktem. Evropská unie by neměla namítat mm, tento plán jenom proto, že nemá ráda Trumpa. Děkuji kolegyni Huchtasary a nyní na jednu minutu kolega Urtason. Děkuji, pane předsedo. Trumpův plán eh, k izraelsko-palestinskému řešení je založen na anexi nerovnosti práv, porušování mezinárodního práva a podporuje eh, pokračující okupaci. Je to diktát, ale proto chci poděkovat za sdělení pána vysokého představitele. Vítám ho a je třeba skutečně usilovat o vyjednaný proces, o dvou státnost, o a doufám, že členské státy by skutečně měli zahájit zvažovat uznání Palestiny jako státu a Myslím si, že je potřeba požádat vysokého představitele, aby polita, politika diferenciace hranic ze 70. let a okupování území ze strany Izrael bylo také mm, kritizováno ze strany Evropské unie. Děkuji vám mnohokrát a teď má slovo kolega Benifej. E Děkuji, abych chtěl říct, že velice souhlasím s kolegy, kteří řekli, že třeba odmítnout Trumpův plán na řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Je to vlastně taková zbraň pro Netanyahu, který se snaží se jaksi politicky vzchopit, dostat opět většinu a odvést pozornost od ostatních problémů a Trump se snaží na mezinárodním poli takto eh, představit jako velký vůdce. Jeruzalém má být v podstatě pouze hlavním městem Izraele. To, eh, ta, řada, eh, ta dohoda i v té řadě dalších bodů porušuje mezinárodní právo. Pane Borelli, já si myslím, že bylo, že bylo dobré, že jste to takto odmítl, že jste představil ten evropský názor, tedy řešení v podobě dvou států s hranicí v, v hranicích roce, z roka 67. Samozřejmě každé řešení má své dopady, je to třeba otevřeně říci. My jako Evropa nemůžeme mlčet, když se tedy vlastně tady stěví dějiny na hlavu, když se převrací Děkuji kolegovi Benifej a nyní kolega Picula. Děkuji za slovo. Takový mírový plán nemůže uspět, pokud nemá podporu obou stran sporu a způsob, kterým je představován, ukazuje slabost obou vůdců. Současná americká vláda je taková, že odmítá multirealismus. Je to vztah v Sýrii ke Kurdům, pařížská dohoda. Eh, ty prvky, které jsou zde představovány jako ústupky, již byly dříve eh, dohodnuty a vlastně dohodnuty a eh, vlastně je tady problém se západním tím jordánským údolím. Je to jasné, že tady je potřeba se nepostupovat jednostranně a začít zásadní rozhovory o trvalém řešení. Tyto dva suverénní, tedy dvou suverénních států, který může zajistit život lidí na obou, na obou stranách hranice, založený na mezinárodním právu. Děkuji kolegovi Piculovi. zájme koleg- postup Catch the Eye a jako první bude hovořit kolega Zvěr. Mikro. Hvala lepa za besedo. Pozdravljam Trumpov sodni mirovni eh, Predlog. vám mnohokrát. Predvsem zaradi tega, ker je uravnotežen, nekaj dobijo. Eh, jedná se o eh, realizování mírového plánu, dobře vyváženého, tak, aby Palestina měla svůj stát a Izrael, aby získal mír a stabilitu. Země, která nepodporuje tento plán a odmítá ho, není dobrá. Palestinci zřejmě vítají status quo. Irán toto také odmítá. A já se chci zeptat pana Borela. Vy jste byl nedávno v Iránu. Diskutoval jste o tomto plánu s příslušnými orgány? A za druhé, Hovořil jste s nimi o porušování lidských práv v jejich zemi a za třetí, proč jste tam vůbec jel? když to jenom pomáhá legitimizovat režim, eh, který pošlapává lidská práva. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane kolego Zvere. Já jsem zapomněl sdělit, že mám třikrát více uchazečů o slovo, takže vás prosím o vaše pochopení, že to musím velice zkrátit. Teď kolega Ruiz de Vesa. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane vysoký představiteli, pane Boreli. Podporuji velice vaše sdělení, které jste vydal pro snahu překonat blok, ke kterému došlo na radě a jak jste se vyjádřil k návrhu mírového řešení ze strany Trumpa, to tady už nebudu opakovat, co už řekla většina předřečníků, jaké problémy to znamená. A Někteří kolegové také poukázali na nezbytnost alternativního evropského řešení spočívajícího v návrhu, ne toho, co předložil Trump, jistě ne, ale určitého typu postupu svolat třeba nějakou novou konferenci k problematice Blízkého východu. Mm, k podobné konferenci došle, eh, tak dojde také eh, k, v Madridu. Jedná se o to, zda existují nějaké cesty návrhu pro zlepšení situace tam. Děkuji vám, pane kolego. A teď pan kolega Stefanuca. domnule înalt reprezentant uh, borrell în ultimele decenii de negocieri pentru pace. vážený pane borrelli během desítek let se e, trvala mírová vyjednávání a během těchto desítek let mezinárodní společnosti tvrdilo na to, aby se předložil plán, který se bude opírat o zásady mezinárodního práva. Takovýto plán rádi přijmeme, ale musí být v souladu s mezinárodním právem. A musí také navrhovat existenci dvou samostatných států pro dva národy, kteří budou takto v míru a bezpečnosti spolu žít. E, bez takového plánu prostě zůstane zachován status quo. Není možné, abychom to nějakým způsobem urychlovali oportunistickým způsobem, když celé desítky let se to takto vleklo. Eh, já bych chtěl říct, co se vrátí k tomu, co řekla kolegyně Bautman. Mně se, by se líbilo, kdyby byla zohranizována mezinárodní konference k tomuto tématu, kde bychom i my byli přítomni jako Evropská unie. Já si myslím, že bychom měli tlačit na takovou tu možnost. Děkuji kolegovi Štefanutovi a nyní prosím. Mikro. Další řečník, mikrofon. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, dnes jsem velmi pozorně naslouchala při rozpravě. Jednak jsem naslouchala těm, kteří schvalují eh, mírový plán USA a také jsem naslouchala kritikům tohoto plánu. Bylo jste řečeno ovšem málo konkrétního. A Dramatická situace v regionu pokračuje. Ten každý, kdo nevštívuje Jeruzalém, dobře ví, jak dramatická situace ve městě je. Vyrůstá tam nová generace, opět další nová ztracená generace. A já si myslím, že to můžeme takto nazvat. Mladí lidé jsou připravováni na boj a ne na to, aby eh, mír, ne na mírové soužití s ostatními. Pane Borelli, vy jste řekl, že jste vedou za do rozhovoru s partnery v USA. Můžete nám konkrétně říct si, s kým jste hovořil a jaké závěry byly z těchto jednání? Potřebujeme konstruktivní plán, ten je nezbytně nutný a každý kdo přijde s konstruktivními návrhy, nás může posunout o krůček vpřed, tak abychom eh, nakonec zajistili mír v regionu. Děkuji kolegyni Kempa a nyní kolegyně Mogdik. Arvoisa herra puhemies. Děkuji, pane předsedo. Spojené národy opětovně konstatovaly, že Zakládání osad na okupovaném území je podle mezinárodního práva nelegální. Proto tedy mírový práv USA je něco, co není v souladu s mezinárodním právem a rovněž to nezaručí skutečný vlastní stát pro Palestince, takže to není řešení dvou států. Není to plán, který by zajistil mín v regionu. Jediný plán, který zajistí v regionu, bude plán, který zajistí palestincům plná práva a vlastní stát. To tzv. mírové řešení Donalda Trumpa je pouze jednostranné, je to něco zcela jiného než skutečné řešení. Poskytuje to živnou půdu Izraelcům a y, e, dobrá území dostanou Izraelci a poušť dostanou Palestinci. To znamená, že to nezaručí dobré životní podmínky pro Palestince a tento návrh je možná ten nejhorší návrh, který vůbec kdy padl. Já doufám, že pan vysoký představitel se bude zasazovat o to, aby obě dvě strany se nakonec sešly u vyjednávajícího stolu, abychom dostali mídový model, který se opře o řešení dvou států. Děkuji paní kolegyni Modik a na závěr postupu ke HDI vystoupí kolega Nikolau Ababanos. Palestiniako, που διαιωνίζει και θωρακίζει την Ισραηλινή κατοχή. Návrh Spojených eh, států, který vlastně jenom prodlužuje stávající situaci izraelské okupace a předpokládá eh, mm, vydání Jeruzalému Izraeli, eh, uznání nelegálních osad a vlády EU, e včetně řecké vlády, si drží stejný odstup od obou stran, těch ponížených i ti, kteří jsou tedy těch, kteří obětují, těch, kteří jsou eh, obětováni. Mm, je důležité, abychom zdůraznili nezbytnost toho, že je třeba podpořit palestinský eh, lid. Pokud, pokud názor paní Kopolu je také názorem řecké vlády, tak je to velmi nebezpečný názor. To jsou nepřijatelné postoje a nezapomínejme, že členové, že poslanci eh, a některé členské státy uznali palestinský eh, stát a je třeba tlačit na řešení dvou států, států z roku 67. Děkuji mnohokrát, tím je postup ke ZI ukončen a nyní dostává ještě jako vždy na závěr slovo vysoký představitel a místo předseda komise pan Josef Borel. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám a děkuji vám všem. Toto je rozhodující okamžik, významný, hovoří se o něm na radě i v parlamentu, ale rád bych vám připomněl, že já tady nevyjadřuji svůj osobní názor. E, mým úkolem je být vysokým zástupcem rady. A musím reprezentovat to, o čem se domnívám, že je názorem rady. Pane Zvere, já jsem neřekl, ne, neřekl jsem, že toto stanovisko je pozicí Evropské unie. Řekl jsem velice přesně a byl byste měl pozorně poslouchat, že na radě nepanovala jednota a je to nahráno. Já jsem řekl, že od té doby, co se, dokud se nedosáhne jednoty, nemůže to být prezentováno jako dohoda na radě. To bylo stanovisko vysokého představitele, který zastupuje 27 členských států, které se domluvily na tom stanovisku. Řekl jsem to naprosto jasně, asi jste si toho nevšiml. Opakuji, nebylo to stanovisko Evropské unie, bylo to stanovisko vysokého představitele. Nebyla to jednomyslnost. Proč jsem jel do Iránu? Protože má mandát. Jednomyslný mandát členských států rady, kteří mě požádali, abych jezdil a hovořil se všemi, počínaje středním východem do jiných zemí, ale zejména tam, abych se díval, zda tam pro nás Evropskou unii existuje nějaká možnost, jak přispět ke zvýšení stability a míru v tomto regionu. Oni mi řekli, jeď a hovoř s každým. No a s každým znamená s každým. Hovořil jsem s ministrem Saudské Arábie, byl jsem v Jordánsku, byl jsem v Emirátech, jel jsem do Teheránu, pojedu do Iráku abych se podíval na to, co my jako Evropané můžeme činit, abychom přispěli, budeme-li moci, k míru a stabilitě v tomto regionu. Eh, eh, promiňte, pane Zvere, já jsem to spadl, to jste nebyl vy, který hovořil o tom, zda to bylo stanovisko či nikoli v Evropské unie. Myslím si, že to byl kolega Risenberjan. Omlouvám se, udělal jsem chybu. Čili má odpověď byla nasměrována tomu poslanci, který to řekl. Moje otázka vám eh, byla, reagoval jsem naši otáz, na vaši otázku, co jsem dělal v Iránu. No, na to jsem odpověděl. Mm, eh, mým hlavním účelem bylo eh, ptát se, co můžeme udělat pro to, abychom zachovali nukleární dohodu a nestrávili jsme příliš času hovořením o záležitosti palestinsko-izraelské. Iráni, Iránci tady v této oblasti k tomu nemají co říci. A další poslankyní byla paní Kempa. Ptala se mě, s kým jste hovořil v USA. No s těmi nejprominentnějšími. Eh, s ministrem zahraničním Pompem, s Eh, bezpečnostním poradcem, panem Roajenem, s panem Kuznerem, který je autorem tohoto plánu, a s paní, s paní Nancy Pilosi. A jistě ti tři první velice podporovali svůj plán a Nancy Pelosi, která, jak víte, je demokratkou, eh, byla velice kritická k tomuto návrhu. Jak říkám, nevyjadřuji tu svůj názor. Moje, můj názor tady nemá co dělat. Já tady vyjadřuji většinový názor rady. A většinový názor rady je podpořit to stanovisko, které tady zaznělo. E, přání vyslat zprávu, signál o tom, že za prvé každý se musí vzdát jakékoliv jed, unilaterální jednostrané akce. Je třeba neprovokovat další napětí. My skutečně žádáme, aby se v jordánském údelí eh, nic nečinilo, aby tam nedocházelo k žádné akci a dokud k tomu nedojde, nemůžeme si být jistí, že bude nastolen mír. Pro nás to má velký význam, protože my tady nemůžeme zahájit další vlnu násilí v Palestině. Žádáme Palestince, aby zůstali klidní a aby neporušovali, aby prostě narušovali to proces demonstracemi. Také jsem naprosto jasně řekl, že možná bychom mohli pomoci propůjčit dynamiku tomuto procesu, když tam budeme jezdit a ptát se, co můžeme dělat aby se vyřešil tento bolestný problém. Já rozhodně nepopírám, že by bylo třeba vytvořit nový, novou startovní čáru. Nemůže to být konec, je to začátek a když vám řeknu, přijďte, vyjednávejte, když vám řeknu, nebudeme-li souhlasit, stejně prosadí můj plán. No, tak to přeci není veliký podnět k vyjednávání můžete vyjednávat, ale uvědomte si, když nebudete se mnou souhlasit, tak já ten návrh stejně bude uskute, budu uskutečňovat. Tomu říkáte vyjednávání. To je třeba odmítnout. A to říkáme. A věřte mi, Eh, eh, eh, pozvali jsme ministra zahraničí Pompea, aby přijel na zasedání ministrů zahraničí Evropské rady. Vím, že některé země jsou blíže tomuto postoji, jiné jsou velice vzdáleny tomuto postoji a vím, že nedojde k jednomyslnému rozhodnutí v této oblasti, protože tady velice se různí názory. Opakuji, není to jednomyslnost, většina, ať už je to cokoliv, ale věřte mi, myslím, nemyslím si, že většina států Evropské unie považuje tento návrh za dobrý startovní bod, ale uděláme všechno, co je v našich silách, abychom dosáhli určitého průlomu a podpořili vyjednávání. Někteří mi říkali, proč se nesnažit učinit něco, co jsme udělali před mnoha lety v Madridu. Myslím si, že naším závazkem je, co si dělat. Nemůžeme prostě jenom odmítat, odmítat. Nemůžeme říct, to není dost dobrý návrh. Musíme nabídnout něco, co bude fungovat. A to bude součástí diskusí, které povedeme příští pondělí na zasedání Rady ministrů zahraničí. Děkuji mnohokrát panu komisaři Borelovi Foltelesovi. Tím jsme dospěli ke konci této rozpravy. Jako další bod na pořad jednání je prohlášení, které se týká současné bezpečnosti situace v Sýrii. Je to prohlášení místo předsedy komise Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. I tady připomínám, že můžete modré karty a e, se hlásit pomocí do modrých kart a do kečty a i klasicky elektronickým způsobem. A u návod na to, jak se hlásí e, elektronickým způsobem, je opět u vchodu do hledání sálu a jako první bude mít slovo pan komisař Borel Fonteles. Pane předsedo, vážení poslanci, válka v Syrii již probíhá devět let. Je to nejzásadnější bezpečnostní a humanitární krize, která, eh, ke které tam momentálně dochází na severozápadě. V dalších částech Syrie je nestabilita a utrpení. Minulý čtvrtek zvláštní vyslanec OSN eh, Pedersen a eh, přenesli zprávu Bezpečnostní radě v Syrii, eh, eh, předvedli nebo ukázali, jak eh, syrské mm, složky za pomoci Ruska a Turecka postupují Syrii bez ohled na civilisty. Zdá se, že tady vůbec není žádná zásada přiměřenosti. Zvláštní zmocněnec OSN řekl, v eh, Kvidlibu tato operace vedla k eh, zabití stovek civilistů a útoky pokračují na civilní oběti v hustě obydlených oblastech lékařské mm, k zařízení a, a, a pro a tábory pro Eh, vnitřně vysídlené lidi jsou také předmětem útoku a to je zásadní porušení mezinárodního práva. Je potřeba, aby tady byly skládány účty. Ta eh, operace Quidlibu začala v roce 2019 eh, v únoru, asi před rokem. Od té doby bylo vnitřně vysídleno, vysídlena 1 milion osob za rok. A Každý eh, den další Syřané utíkají před boji a e, další e, velká čísla uprchlíků se předpokládají. Dochází také ke střetům mezi syrským režimem a tureckými silami a turecké síly a ruské jednotky tež se, e, jsou v konfrontaci. Takové napětí by mohlo vést k skutečnému regionálnímu konfliktu a klid zbraní je tedy třeba implementovat. Tak vypadá stávající situace. Dovolím si říci po skoro desetiletí násilí je utrpení syrského, na, syrského eh, lidu v rukách režimu eh, takové, že musí přestat příliš. Mnoho lidí zemřelo a ti, kteří zůstají naživu, mají před sebou eh, velmi temnou budoucnost. Je to otázka pro Syrii a celý region. Není možné mít umožnit další nestabilnost nestabilitu a další eh, eh, migrační eh, krizi. Nesmíme umožnit to, aby se znovu teroristické skupiny dostávaly k moci. Je potřeba nastolit pořádek založený na mezinárodních pravidlech pod dohledem Rady bezpečnosti OSN. Vím, že toto říkáme opakovaně a budeme to říkat dále. Fungování syrského režimu nevede ke stabilitě světě syrský režim nezajistí eh, mír a stabilitu, pokud bude eh, postupovat eh, vojenskou logikou a represí vůči vlastním lidem. Ekonomická situace se zhoršuje, je zhoršena pádem bank v Libanonu. Vážení poslanci, od samého začátku jsme říkali, že pouze inkluzivní a všestranné politické řešení v souladu s usnesením 2254 eh, Rady bezpečnosti OSN je takové, které může zajistit stabilitu v regionu. EU eh, e bude podporovat eh, úsilí zvláštního zmocněnce ODSN Pedersena a konstituč, práci konstitučního výboru v Ženevě. Je pod potřeba se zaměřit i na další části tohoto, eh, této rezoluce, zejména zachování klidu eh, zbraní. Připomeňme si, že EU je největším humanitárním dárcem eh, pomoci syrským lidem i uprchlíkům, i uprchlíkům mimo Syrii. Eh, my podporujeme odolnost běžných civilistů, a tak aby byla zachována sociální, aby bylo zachováno sociální předivo společnosti. Myslíme si, že to je investice, nejenom eh, výdaj, je to investice do budoucnosti eh, Syrie a celého regionu jako partner globální koalice proti Daeši. Eh, jsme eh, zapojeni v severozápadní mm, eh, Syrii a vždy jsme připraveni i dělat více spolu s našimi spojence. Není možno normalizovat režim, není možno nést riziko toho,